této části naší schůze. Čeká nás společná rozprava o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci a přemysťování podniků v Evropské unii. Nejprve nás čeká zpráva Reimera Bögeho, která se týká případu Belgie a Irska a uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A potom máme otázku k ústnímu zodpovězení týkající se přeměstňování podniků v EU. Nejprve tady Reimer Beke, naš. 4 minuty. Děkuji vám, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Dnes jsem tady jako zpravodaj rozpočtového výboru a předkládám vám zprávu o čerpání z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci s ohledem na dva konkrétní případy. Jeden konkrétní případ se opírá o